Máme e, zprávu pana Kramera, Evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu a dávám slovo panu zpravodaji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych nejprve velice poděkoval stínovým zpravodajům. Spolupracovali jsme opravdu velice dobře, dosáhli jsme dobrého výsledku a získali jsme ve výboru pro tuto zprávu velkou většinu. Zpráva z vlastního podnětu je reakcí na zprávu Komise o budoucí mobilitě v Evropě, o vývoji Evropské strategie pro dopravní technologie. Byli jsme všichni zajedno, že dosavadní inovace v dopravě jsou nedostatečné a že je třeba je zlepšit. Cílem této zprávy je podpořit politiku EU a sladit ji s cíly EU, což je ochrana životního prostředí a klimatu. Je třeba efektivně využít využívat zdroje. Například nechceme, aby se prováděl dvojí výzkum, což se stává. Chceme odbourávat byrokracii, aby bylo snazší i pro malé a středně velké podniky eh, snazší získat eh, finance a zapojení do větších projektů. Když se podíváme na železniční síť v Evropě, eh, tak je eh, to propojení drobných eh, sítí s velkými mezerami. 20 let na tom pracujeme a stále jsme ničeho nedosáhli. Máme různé chápání inovací. Nejde jenom o technologické inovace, ale i jednání lidí se musí změnit a že to možné je, vyplývá z toho, že pro lidi už není tak důležité mít automobil jako v 50. a 60. letech. Důležité je to řádně využívat. Jak toho můžeme dosáhnout? Politiky neutrální eh, a můžeme si vybrat jeden malý segment elektromobilita. Elektroautomobil má e, výhody jenom, když jeho celý životní cyklus bude mnohem lepší. Výroba, využití a recyklace musíme e, vidět jako celek a u elektromobilu ještě pokulháváme za tradičními automobily. Proto jsme se dohodli a řekli jsme, že je důležitá technologická neutralita. Nás zajímá výsledek, ne cesta, jak k ní dospějeme, protože já nejsem inženýrem a e, mnoho z stínových zpravodajů také má takovéto vzdělání. Musíme působit příkladem e, jako instituce, musíme e, vlastní dopravní služby utvářet, aby uvolňovali méně škodlivin a chceme působit v zájmu transparentnosti a efektivity. Důležitá je také integrace eh, různých typů dopravy, eh, veřejná doprava, automobilita, to všechno spolu souvisí. Nemáme se dívat jenom od A do B, ale od dveří ke dveřím a příkladem nám má posloužit Švýcarsko. Tady je třeba zvýšit efektivitu. Dosáhli jsme značného konsensu, že jsme doposud málo respektovali Eh, bezpečnost a zdraví, to musí být eh, důležitější a při snižování hlučnosti jsme dosáhli dohody, že a to nebylo tak je možné před dvěma a třemi lety. Víme, že ekologická železnice bude mít v Evropě eh, budoucnost, pokud se podaří snížit hlučnost. A možné to je, ukazují to již první studie. Bylo například zjištěno, když změní zmíním z vršek, bude to stát asi 2 miliardy eur, potom se o polovinu sníží hlučnost železnice. Na druhé straně zase vynakládáme 10, desítky milionů eur eh, na protihlukové stěny. A bude to eh, zisková situace pro všechny. A to chceme podpořit i touto zprávou. Děkuji vám, děkuji vám, pane zpravodaji. Eh, mám čtyři žádosti o slovo a nyní dávám slovo panu Panky Erik. Vážený předsedo, já bych chtěl zdůraznit několik bodů a krátce se k tomu vyjádřit. Za prvé, veřejná doprava. Já souhlasím s tím, že je to velice důležité. Cílem je rozvíjet intermodální uzly. To je velice důležité, tedy propojení mezi městy a příměstskými oblastmi. A to musí být propojeno tak, abychom zabránili znečišťování ovzduší. Inovace a výzkum jsou důležité, je nutné podporovat elektroautobusy nebo dopravní prostředky, které používají bioplyn. Ty musí mít prioritu. Druhý bod, zdraví. Zpráva klade důraz na to, že dopravní prostředky musí být bezpečné a zdravé a musí tedy umožňovat eh, pohyb. I to bychom tedy měli zde zúrazňovat eh, v městské dopravě. Dále musíme tedy prosazovat strategii v dopravní technologii, musíme zajišťovat trvalou udržitelnost a zohledňovat rozdíly, které existují v jednotlivých regionech. A musíme se snažit o vytváření integrovaného modelu v Evropě. Musíme také zajistit mobilitu pracovních eh, sil tak, abychom vytvářeli větší územní celistvost. Tady musíme eh, vytvářet interregionální spoje a také přeshraniční spoje, které někdy schází. A zde je také důležité, abychom se zaměřili na inovaci a výzkum v mobilitě a dopravních prostředcích. To je důležité pro všechny státy. Je důležité také, aby rozhodnutí byla přijímána na regionální úrovni a zvláště, abychom dostávali správné informace a mohli zlepšovat eh, tyto dopravní prostředky v rámci evropské mobility. Děkuji. A děkuji. A další řečník, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Pane Kramere, děkuji mnohokrát za vaši práci, za práci vašeho týmu. Pro mě bylo potěšením s vámi spolupracovat na této velmi důležité problematice. Tento typ mobility je opravdu klíčovým faktorem z hlediska mobility v Evropě. My jsme se pokusili do toho zahrnout také zkušenosti uživatelů a zkušenosti místních vlád, místních orgánů, abychom lépe rozvíjeli inteligentní mobilitu. Uživatelé se musí stát aktivními činiteli při uplatňování těchto technologií. To je důležitý prvek. V této zprávě klade se důraz na místní a regionální orgány, které musí nacházet velice inovující řešení na výzvy, které se objevují v každodenní mobilitě. Díky těmto řešením je možné změnit mentalitu. Požadujeme také, aby se konalo více na úrovni homologačních orgánů, které by měly postupovat rychleji a účinněji. I toto je důležité. Musíme mít tedy tyto mnohonásobné aktivity, které musí podporovat mobilitu budoucnosti. Pan Ferrera. Obrigado, prezident. Děkuji, pane předsedo. Inovace je samozřejmě zásadní, jak uvádí zpráva, abychom dospěli k bezpečnějšímu, trvale udržitelnému, inteligentnímu a bezpečnému dopravnímu systému. V 60 odstavcích eh, této zprávy se popisuje dnešní realita v řadě zemí. Realita je ve znamení bezprecedentního nástupu proti eh, veřejné dopravě a to vnitřní i vnější trojkou, jak to vidíme v Portugalsku. Účinnost se snížila o 20%, pravidelnost a rychlost eh, dopravních služeb, zvýšení cen je bezprecedentní a uživatelé, kteří opět začnou využívat eh, vlastní auta, jsou vyháněni z dopravy tato krásná doporučení o trvalé udržitelnosti jsou schvalována, ale současně když se provádí ofenzíva proti veřejné dopravě, to je rozporné. Děkuji. Děkuji a za komisi vystoupí paní Redingová. Pane předsedo, komise bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Kramerovi a výboru TRAN. A také děkujeme celému parlamentu za podporu našeho návrhu abychom se opravdu věnovali eh, evropské strategii. Je to velice důležité pro dopravu a je to stejně eh, důležité pro program eh, růstu a zaměstnanosti. Chtěla bych také poděkovat za celou řadu velice konkrétních doporučení a návrhů. Komise se nimi bude zabývat a určitě celou řadu z nich převezmeme, protože nám pomohou implementovat eh, výzvy v rámci horizontu 2020 a stanovit priority pro systémy dopravy, abychom měli eh, uživatelsky eh, příjemnější systémy dopravy, abychom dosáhli cílů milénia. Já vám velice děkuji, využijeme toho. Děkuji, paní komisařko. Eh, rozprava k tomuto bodu je ukončena. Hlasování se koná zítra ve 12 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je eh, s eh, práva paní Klevy Kikuš o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky